Il Presidente. Buongiorno a tutti, buongiorno alla... Dobrý den. Dobrý den, paní eh, komisařko. Zdravím zástupce rady a také všechny poslance a poslankyně. Zahájíme naši diskusi. Jednání je zahájeno. První bod to je doporučení eh, paní Intveld týkající se dohody mezi USA a EU o eh, předávání eh, údajů jména evidence cestujících ministerstvu vnitřní bezpečnost USA. A předávám slovo zpravodajce Sofie Intveld. Čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den všem účastníkům. Dobrý den, paní komisařko. Dnes eh, se blížíme ke konci procesu, který začal už v březnu 2003. Pracovali jsme o tomto sdílení údajů přes Atlantik eh, po dobu devíti let.